tak na frontě eh, rozvojové spolupráce. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme Děkuji, vám. pane komisaři. Než eh, přejdu k dalšímu modu, tak jsem dostal informaci, že eh, někdo měl zájem o ehm, chtěl vznést technickou poznámku vzhledem k tomu, že nedostal slovo během Catch the Eye. Chci říci, že kečtýbar je možnost, nikoli právo, závisí to na předsedovi, kdo dostane slovo. Měli jsme, eh, měli tady mluvit dvě osoby, já jsem dal slovo pěti. Eh, omlouvám se, ale počet mm, žádostí o slovo byl vyšší. Teď tady máme šest různých návrhů. Tímto eh, končím rozpravu a budeme pokračovat hlasováním. Dalším bodem je hlasování o šesti návrzích usnesení v situaci k Džibuti. Budeme hlasovat o společném návrhu usnesení pěti politických skupin. První pozměňovací návrh číslo jedna. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi? Zamítnuto. Dávám eh, k hlasování celkový, celý návrh rezoluce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Tady musím změnit pořadí. Další bod je hlasování o šesti návrzích usnesení situaci v Nigerii. Budeme hlasovat o společném návrhu eh, rezoluce pěti politických skupin. Pozměňovací návrh číslo dvě. Budeme hlasovat. Kdo je pro? proti, zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi, Navrhuji, abychom to ověřili, protože mám dojem, že to bylo přijato. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Čím hlasování? Je to přijato. budeme hlasovat odstavec 18 po částech. Část 1, kde je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Část 2, kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Dávám k hlasování návrh rezoluce jako celek jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Takže děkuji vám za účast. A Pane Rudy, máte lidskou poznámku? To se týká jenom e, zápisů včerejší schůze, které byly distribuovány bodě čtyři jsme měli politickou rozpravu o výsledcích irského předsednictví a dohodě o MFF. A le, podle článku 179 bodě 6 se říká rezoluce k irskému předsednictví, včetně toho finančního rámce. My jsme hlasovali rezoluci, která se týkala MFF 2014 až 20. Neměli bychom tedy změnit zápis jednání a dát tam pouze politickou dohodu o MFF a nikoli výsledky ryského předsednictví, které nejsou řešeny v té rezoluci, když eh, to tam bude vedeno, tak bude jasné, že jsme hovořili pouze o politické dohodě k víceletému rámci, což je něco velice konkrétního. My jsme to vzali na vědomí a předáme to příslušným adresátům. Pane předsedo, zcela stručně. Toto byl jeden z nejkrásnějších plenárních týdnů mého života, protože konečně se sem dostala chorvatská vlajka. A chci pouze říct, že jsem šťastný. Já jsem po celé desetiletí pracoval za tento cíl nejdříve jako spolupracovník Otto von Habsburka od roku 1994 jako člen tohoto parlamentu. Protože to je, toto je poslední plenární zasedání před letní pauzou, bych chtěl vám, místo předsedům a také pracovníkům poděkovat za skvělý způsob, jak vedli v posledních 12 měsících naše zasedání a přeji vám všem krásnou dovolenou, na kterou si dobře odpočinete. Takže to, to bylo hezké, ale skutečně to nebyla technická poznámka. Zápis tohoto zasedání eh, bude eh, předložen na příštím plenárním zasedání. pakliže nebudou žádné námitky, budou odhlasované texty přeposlány příslušným orgánům a osobám eh, v usneseních zmíněných. A ještě jedna